Vítejte, vážení kolegové. Já vás vítám na zasedání výboru Econ. Ještě než přivítám Nilse Tigesena, předsedy, předsedu Evropské fiskální rady, tak přijmeme pořad jednání ten je bez námitek, nemám žádná sdělení, ale musím vás poinformovat o probíhajících eh, meziinstitucionálních jednáních. První trialog 25.10. Eh, druhý proběhl na základě kompromisů navržených eh, zpravodajem a tři instituce se shodly na celé řadě definic v odstavci 2, v článku 2, v o obecných pravidlech pro distribuci v článku 18, potom na článku 22, biometrická rizika v článku 42 a sankce v článcích 58 a 59. Po další diskuzi zatím ještě nebylo dosaženo dohody, pokud jde o autorizaci ze strany EOPA nebo národních kompetentních orgánů zahrnutí obecných ustanovení, která se týkají svobody poskytovat služby a tak dále. Na 15. listopadu je naplánován další trialog, takže teď můžeme přistoupit k našemu bodu číslo 4 a to je výměna názoru s Nielsem Tigesenem, předsedou Evropské fiskální rady. Jak víte, Evropská fiskální rada byla vytvořena na základě zprávy pěti prezidentů o postupu Evropské měnové a hospodářské unie a hlavní zodpovědností je vyhodnocovat implementaci Evropského fiskálního rámce a také vyhodnocovat eh, fiskální situaci v eurozóně a předkládat návrhy pro příští vývoj Evropského fiskálního rámce. 10. října 2018 Evropská fiskální rada zveřejnila svou druhou výroční zprávu a je tam zpráva, která tedy poskytuje informaci o implementaci Evropského fiskálního rámce v roce 2017, důrazně pozitivní a negativní vývoj. Na to se ještě podíváme a také doporučuje zjednodušení paktu růstu a stability a jeho řízení. Současně probíhá diskuse o našich fiskálních pravidlech a o důsledcích nesouladu. Toto vše je velmi vysoko na pořadu jednání, jak víte. Bude se diskutovat o národních TPBs. Víte, že jsou zde jisté velmi kritické otázky související s jistými členskými státy, především s tím, který znám nejlépe. Takže je to opravdu vhodná chvíle k diskuzi o našich fiskálních pravidlech. Nejdříve tedy profesor Tigesen přednese svůj úvodní projev a potom budou následovat otázky našich členů. Pane profesore, vítejte a máte slovo. Thank you very much, uh, Chairman, um, for this kind invitation. Uh, we have in uh, the European Fiscal Board benefited from earlier occasions of exchanges uh, with the Econ uh, Committee, uh, and I've looked forward to this uh, very much. Uh,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 vylepšovat pravidla, na jejich základě pracujeme. Takže buď se můžeme ohlednout zpět v tom, co děláme, anebo máme možnost trošku svobodněji, než vy spekulovat o aktuálních otázkách, o budoucnosti a jak pokračovat dál eh, v eurozóně nebo v EMU. Takže přestože jsme někdy příliš kritičtí, nebo hodně kritičtí, pokud je o implementaci, minulosti nebo o budoucnost, to je naše výsada a to je v podstatě důvod, proč existujeme. Zpráva, kterou máte před sebou, se stává z podrobného vyhodnocení roku 2017, jak už jsem říkal. A my máme za to, že tento rok je významný. Je to totiž první rok, kdy nastal podstatný zásadní pokrok v Evropě po krizi, která skončila hlubokou recesí eh, v letech 2011 až 2013. Než zajdeme do větších podrobností a než se dostaneme ke kritickým poznámkách, podíváme se na to, jakým způsobem jsme ty věci implementovali v roce 2017. A já chci zdůraznit, že Evropská fiskální rada rozhodně podporuje fiskální pravidla, protože rámec, který vychází z pravidel, je vhodným pozadím pro hospodářskou a monetární unii a umožňuje také konsolidovat národní fiskální politiky v Evropské unii s tím, že je potřeba pokračovat v oblastech růstu, což vede také k tomu, že zabráníme šíření problému ve zbytku oblastí. Do značné míry se nám toho od krize podařilo dosáhnout. V naší zprávě z loňského roku to bylo trošku složitější a trošku víc jsme chválili výsledky. Letos chválíme trošku méně a to proto, že v roce 2017 se rozhodně vylepšily výhledy. Ta expanze bohužel pokračovala i v roce 2018 a bude to taky v roce 2019. To bylo v naší zprávě z června o vyhlídkách na rok 2019. Ale v roce 2017 a možná i poté ta další flexibilita, kterou uplatňovala komise při uplatňování pravidel, způsobila určité prvky procyklického chování ve financích jednotlivých zemí a vedlo to ke konsolidaci nebo ke zpomalení konsolidace v některých zemích. My bychom byli proto, abychom se vrátili k jednoduchým pravidlům. Ale nejsme pro automatismus nebo přílišné zjednodušení. Chápeme, že je to potřeba zvážit v jednotlivých případech, ale myslíme si, že v roce 2017 jsme zašli příliš daleko. A proto jsme kriticky formulovali některá doporučení. Samozřejmě víme, že komise má také odpovědnost za implementaci těch pravidel v radě a rada se postavila za komisi bez jediné výjimky, i když členové rady potom jednotlivě vyjádřili kritický názor na výsledky. Ale v podstatě si myslíme, že na základě nedávných zkušeností se musíme kritičtěji celkově podívat na revizi pravidel a neexperimentovat tím, že budeme sem tam něco doplňovat, protože ten systém už je i tak dost složitý. Přejdu tedy k první stránce. Tady vidíte, jak je uspořádána naše zpráva. Kapitola 1 až 4 zabývají se rokem 2017, kromě toho, co jsem říkal. Zabýváme se také tím, jakou roli hrály nezávislé fiskální rady v řadě případů a zabýváme se také doporučeními komise, aby byla v roce 2017 situace odpovídající. A v poslední kapitole máme vyhlídky do jisté míry v páté kapitole eh, máme dlouhodobější zkušenosti s implementací od roku 2015 a v kapitole 6 jsou určité návrhy z hlediska budoucího výboje. Ale já se podívám na těch sedm hlavních zjištění nebo sdělení z naší zprávy. První věc je samozřejmě naprosto nekontroverzní, jde o zlepšení ekonomiky v eurozóně, tom významném roce 2017. Druhá věc se týká toho, že jsme se nepřizpůsobili lepším podmínkám, a to ze dvou hlavních důvodů. Jde o asymetrii pravidel. Pravidla se upravují, pokud má země nějaké potíže, ale v opačném směru nedochází ke korekci, když je vývoj lepší, než se očekávalo. A dochází k dobré obnově. A pak je tady ta otázka dalšího zmírňování požadavků. Celkové schody z pravidly to umožňuje zemím postupně se odchýlit od doporučení. Třetí eh, bod se týká využití cyklických výnosů, zlepšení. Nebylo to harmonické země, kde, jsou veřejné finance na tom dobře, toho využili. aby konsolidovaly veřejné finance, kdežto země, které mají vysoké dluhy, velkou část příjmů museli vynaložit jinde. Čtvrtý bod se týká toho, že e, celková fiskální konsolidace nebyla příliš výrazná a byla vhodná, ale na úrovni jednotlivých zemí řada zemí nevyužila příležitosti k rychlejšímu snižování vysokého dluhu. Pátý bod. Komise v listopadu 2016 vydala pokyny, které byly doplněním eh, pravidel podle Paktu stability a růstu. Šlo o fiskální expanzi o 0,5 HDP. Nám to nepřipadalo opodstatněné, když to doporučení vyšlo, i když informace jistě nebyly úplné. Když se na to podíváme zpět, asi by nebylo dobré využít eh, tato doporučení a neodpovídalo by to pravidlům. A také to vyslalo takový matoucí signál v době, kdyby byla vhodná konsolidace. A navíc to umocnila další možnost eh, zvažování v individuálních případech v roce 2017, další flexibilita, ale k tomu došla až v roce 2018. Národní fiskální instituce, to je šestý bod v některých případech dobře a kriticky vyhodnotili vládní politiku a posílili transparentnost a také debatu o politice ve své zemi. Konkrétně jde třeba o Rumunsko nebo Itálii. V obou těchto zemích byla fiskální rada kritická k makroekonomickým eh, předpovědím vlády. Ve většině zemí eh, se neozvaly žádné hlasy, částečně protože jsou tam omezené zdroje a někdy byl také eh, horší přístup k informacím. A také ve fázi, kdy komise vyjednává s vládou a s Národní fiskální, tak tak fiskální Národní rada se toho neúčastní. A pokud má nějaké doporučení, tak to stejně nikdy nic není. A tím se dostáváme k sedmému bodu, což je zjednodušení paktu stability a růstu. Dospěli jsme k závěru, že pokusy, které nastaly, pokusy upravit pakt, aby byl flexibilnější, nebyly úplně důsledné. My jsme navrhli zjednodušení společně s přeskumem zprávy a řízení. Na poslední stránce, na straně 6, uvidíte, že navrhujeme, abychom se vrátili k jednomu základnímu cíli fiskálních pravidel – což je postupné snižování zadluženosti ve vztahu k HDP. Jeden ústřední nástroj, který to umožňuje, je pravidlo poměřování výdajů. A to se zaměřilo na nárůst veřejných výdajů a nárůst příjmů. A šlo o to, jestli to odpovídá dlouhodobému potenciálu růstu v ekonomice. My máme za to, že tak to by to bylo užitečné. V posledních letech se tomu dostává také podpory. Třeba v roce 2016 jsme to navrhli nizozemské vládě a také další externí agentury něco podobného navrhovali, včetně OECD. My jsme to trošku skonkretizovali tím svým návrhem a také jsme určili, že samozřejmě takový systém by stále ještě vyžadoval jistou flexibilitu v průběhu času. Neuplatňoval by se každý rok by to takový tříletý cyklus na základě těchto cílů a vyžadovalo to jistou míru volné úvahy. Volná úvaha se musí použít, když ekonomické argumenty byly vyjasněny. Podle nás by se mělo jasně rozlišovat mezi hospodářským vyhodnocením politiky země a politickým rozhodnutím které také musí přijmout komise a rada z hlediska doporučení pro jednotlivé země. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Tolik z mé strany na úvod. Máte tady i tabulky, když se na to podíváte, uvidíte, že je to užitečné doplnění té zprávy, kterou jsme zpracovali, snad to pro vás bude užitečné, až se budete zabývat těmi fiskálními pravidly ve vašich diskuzích. Mnohokrát děkuji, děkuji za prezentaci, to bylo naprosto jasné. A nyní zahájíme debatu. Jako první bude za ELS mluvit Danuta Hubner. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane profesore. Já se chci zmínit o otázce zprávy a řízení. O tom jste mluvil zcela na závěr, protože vidíme tady, že Evropská komise teď má dvojí roli z hlediska sledování dodržování fiskálních pravidel. Komise má být nestraným strážcem, ale také vidíme komisi jako exekutivu a vidíme politickou roli komise, když hodnotí rozpočtové plány a předkládá doporučení. A potom ve zprávě samozřejmě vidíme potenciální střed zájmů v tomto kontextu. A já se vás chci zeptat, když mluvíte o těch dvou možnostech, říkáte, že v komisi bychom mohli vyhradit jakousi funkci, která by byla naprosto nezávislá. A druhá možnost, kterou navrhujete, je outsourcing ekonomického analytického hodnocení. S tím, že by se to zadalo několika externím orgánům. Ale nedoporučujete jednu z těch dvou možností. Máte na to nějaký svůj osobní názor? Které řešení by mohlo být lepší? Máme pravidlo pěti minut? Ano, víceméně. 30 sekund na druhou otázku, protože pak budeme mít tři minuty na odpověď. Přechod z deficitu na výdaje těch pravidel. To je podle mě velmi důležité. Vy navrhujete určitý strop a pak říkáte, že vedejné, veřejné výdaje měly spadat pod ten strop a pak máte dvě výjimky. Jednou je ekonomický propad. A já se chci zeptat, u této výjimky, která souvisí s ekonomickým propadem, jaká platí pravidla třeba na ochranu strategických investic v takovém systému, který vy navrhujete? Děkuji. Prosím. Děkuji za obě otázky. Je pravda, že neříkáme, čemu dáváme přednost. Pro obojí jsou argumenty pro. Ring fencing, to vyčlenění určité funkce, analytické funkce komise, to je nejméně radikální řešení, protože smlouva má, dá, dává samozřejmě komisi právo provádět takový dohled. Dalo by se to udělat, jsou další mezinárodní instituce, kde je to možná jasnější než v Evropě. A taky to odpovídá tomu, jaké zdroje se využívají, jak se ty zdroje využívají a které zdroje komise využívá na analýzu a doporučení. A samozřejmě se o tom debatuje, debatuje se o tom v tom oficiálním světě, ale my nevidíme, žádná řešení, hotová řešení, jednoznačná řešení, takže se ptáte mě osobně. Já si myslím, že ta první možnost je rozhodně realističtější, ale ta druhá odpovídá tomu, jakým směrem se ubírá ta debata, a totiž, že outsourcing bychom také mohli zvážit. Pokud je o výdaje, o poměřování výdajů, je pravda, že to by platilo celkově pro všechny výdaje. Nerozlišovali se mezi jednotlivými kategoriemi výdajů. Viděli jsme, že ta fiskální pravidla se zaměřují především na výdaje, ale už dnes se objevují pokusy o ochranu před uh, úsporami, které jsme pozorovali v posledních letech a je to velice striktní systém. V roce 2017, který podrobně analyzujeme, jsme měli dvě země, které využily uh, to zvláštní povolení. Já souhlasím s tím, že pokud je možné nějak chránit pobídky nebo investice, bylo by to naprosto vhodné, ale to zachází dál, než je to, čím se zabýváme v naší zprávě. My jsme se omezovali na ten celkový pohled, ale investice bychom rozhodně měli chránit lépe než za krize. Thank you, Děkuji, Pervanč Beres. Děkuji za tato vysvětlení. Říkáte, že je třeba, aby rozpočtová analýza byla oddělena od analýzy politické. Zároveň říkáte, že fiskální rok 2017 byl lepší, přesto to ovšem nezabránilo výsledkům voleb, jaké jsme viděli v Itálii, což tedy souvisí s ekonomickou situací. Musíme tedy k tomu přistupovat opatrně. Pokud jde o pak růstu a stability, jeho budoucnost, já si myslím, že tady zahajujete debatu, která je teď eh, už zcela otevřená a každý uznává, že se musí udělat něco, aby se tento soubor pravidel pozměnil. V tomto parlamentu jsme pracovali na myšlence kodexu konvergence, který schrnuje určité vaše obavy. Například eh, také to, že je třeba umožnit státům, aby programovali své rozpočtové strategie dlouhodoběji, než tedy pouze na jeden rozpočtový rok. Je to podle vás myšlenka, na které byste byli ochotni pracovat, kterou byste byli ochotni podpořit. A pak ještě druhý aspekt. Paní Hibner říkala, že je třeba zachovat určitou úroveň investic. A já bych k tomu dodala ještě jednu věc. Je také třeba dohlednout na to, aby tato pravidla přispívala k cílům Evropské unie, především tedy k cílům udržitelného rozvoje. Zohledňujete něco takového, protože tato záležitost určitě nebyla řešena v okamžiku, kdy vznikal tzv. pakt růstu a stability. Pokud jde o rozpočtovou kapacitu eurozóny, zahrnujete to také do toho, co by mělo být to následné řízení a zpráva? Děkuji. Um, uh, my jsme považovali náš mandát za takový, který by se soustředil hlavně na pakt růstu a stability, což se projevuje zejména v tom, když se podíváte na zprávu pěti prezidentů, která definuje náš mandát, jak je tento koncipován. My jsme se tedy ne, nevěnovali otázek kodexu konvergence, o kterém jste hovořili. Nicméně nikdo nemůže popřít, že i ten má zde svoji důležitost. Pokud jde o určité oddělení v rámci Evropské unie mezi fiskálními pravidly, která máme potřebu sledovat tak velice obezřetně, aby nic nestálo více, než nutně musí a otázkami produktivity a dalšími, které rovněž patří do celého programu, tak eh, my se na všechny tyto aspekty odkazujeme ve své zprávě. Je to ovšem důležitý úkol a řešil jej nejen aspekt eh, zvláštního příspěvku pro eh, země v rámci návrhu strukturálních reform, ale rovněž to bylo řešeno i prostřednictvím dalších možností, ale nikdy se nedostalo nějakým zlatým pravidlům ochrany investic dostatečné podpory. Nikdo neměl zájem ponechat příliš mnoho dveří otevřených v této věci a tak v tuto chvíli se snažíme o to rozpracovat tuto otázku třeba prostřednictvím investičních plánů, partnerství veřejného soukromého sektoru, plánu eh, komise, Junkrova plánu. Možná, že by investice mohly být podpořeny i nad rámec toho, co znamenají striktně fiskální prostředky. My jsme o tom zatím nemluvili specificky, navíc nemáme odborné zázemí eh, k tomuto, ale snažíme se tyto investiční eh, struktury rozpracovat dále i prostřednictvím toho takzvaného ekologického růstu. Děkuji. Děkuji vám. Chcete se vyjádřit? Ještě jednou? Ještě k té fiskální kapacitě jste se nevyjádřil, prosím. Jak jsme nakonec i sepsali v naší zprávě minulé léto, tak se stavíme střícně k otázce ústřední fiskální kapacity. Krize nás naučila, že se občas objeví situace, kdy ani ty nejlepší měnové politiky nemohou zajistit stabilní rozvoj, nemohou jej garantovat. A tak principiálně jsme tedy této možnosti nakloněni, ovšem uvědomujeme si, že aby tato kapacita fungovala, i z politického hlediska tak je třeba, aby fungovala národní pravidla. Zde se objevuje analogie mezi eh, touto diskuzí a diskuzí o snižování rizika a diskuzí o sdílení rizika. To vše by mělo jít ruku v ruce a zde to platí podobně. Samozřejmě, že bychom zde měli stanovit určité podmínky. Tou podmínkou by mělo být, že se každý bude držet národních fiskálních pravidel. To by měl být základní předpoklad. Nechceme nějak podlamovat eh, vůli členských států eh, dodržovat národní pravidla. Naopak chceme, aby zde existovala určitá pobítka tato pravidla dodržovat. V tuto chvíli probíhají diskuze a komise na úrovni Evropského stabilizačního programu celou věc projednává. Je třeba, aby však tato iniciativa byla ještě doplněna o další iniciativy. My se to snažíme podporovat a tvrdíme, že bychom mohli tuto diskuzi stejně jako diskuzi o dalších pravidlech odsunout až na období po příštím roce. To, tolik tedy k centrální kapacitě. Bertel Luke, prosím. Děkuji, já budu hovořit eh, německy. Za prvé, vítám váš návrh k ohledně možnosti nezávislých orgánů, co se týče stanovení výjimek. To se mi jeví jako rozumné, ale pokud jde o fiskální eh, pravidla. Mám obavy, jestli nejsou tato pravidla příliš měkká. Myslím si totiž, že by mohlo být problematické, pokud by dohled probíhal každé tři roky. To totiž znamená, že po prvních třech letech může člověk dostat třeba jenom varování nebo napomenutí a po šesti letech by teprve přicházela v úvahu sankce. Není to příliš pozdě? Proč jste takto velkorysí? se chce zeptat. A kriticky se rovněž stavím k otázce toho fiskálního ukotvení a zadlužení 16% a 3%, která zde uvádíte. To znamená, že vlastně vyloučíte kritérium za které by následovala sankce v případě porušení. A podle nových pravidel ani žádné sankce ukládány nejsou, minimálně nebyly na představených průsvědkách. A tak se chce zeptat, jak by vypadala přesně pravidla realizace celé této akce? chcete zrušit všechny sankce nebo předpokládáte, že nějaké budete ukládat? A co se týče výdajů, hovoříte zde o čistých výdajích jako o kritériu, o hlavním kritériu a zdá se, že návrh komise k automatickým investicím je koncipován tak, že by byly prostředky vynakládány, ale já zde nevidím žádné, eh, žádné kritérium produktivity veřejných výdajů. Takže jak je zde uchopeno toto? jak zajistíme z hlediska makroekonomického určitou úroveň produktivitu, zvláště v dobách krize. Jde mi o kvalitu veřejných investic a veřejných výdajů. Tu musíme přece zaručit a já bych rád, aby se zde záruka kvality objevila. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Lige, máte pravdu, že my chceme to pravidlo schodku 3%, procenta rozhodně to pravidlo strukturálního schodku eh, změnit. Ten 3% schodek musíme přiznat, si vysloužil určitou důvěru veřejnosti, protože se zdá, že veřejnost je tohoto velmi dobře vědoma. Problém však spočívá v tom, že se toto kritérium dá vnímat jako nahodila kritérium, navíc snadno dosažitelné, zvláště v dobách dnešního prostředí, kdy všechny státy se v podstatě pohybují na té úrovni, že toto kritérium dodrží i v případě, že se, do, že se odsnou v obtížná situace, takže co se týče zadlužení, tak my zde nemáme žádné iluze v tom smyslu, že to bude rychle vyřešeno. A rozhodně bychom se však měli snažit postupovat tím, čemu jsme říkali akceptovatelné tempo. A tomu se nakonec věnujeme i v poslední Eh, kapitole nejsou to až tak měkká pravidla, jsou částečně měkká to proto, že umožňují něco jako automatickou stabilizaci stávajících pravidel. My zde v té poslední kapitole tuto věc vysvětlujeme, hovoříme o tom, že to přechodné období by nemělo být až tak náročné z hlediska z těch stávajících pravidel. Není to žádné měkké řešení, to určitě ne. Vyžádá si docela zásadní eh, přebytky veřejného rozpočtu v těchto zemích. Budou to docela značné zásahy, takže si myslím, že to nejsou měkká velkorysá pravidla. Pravda je, že ten růst čistých veřejných výdajů tam ano, tam s vámi do určité míry souhlasím. Nejsou tyto prostředky nějak zastropovány. Pokud mě budou chtít vynaložit více, tak eh, zaplatí více. To znamená, že jejich obyvatele zaplatí vyšší daně. To lze. Pokud se budou chtít přiklonit ke snížení daňové zátěže, tak opět bude muset nějakým způsobem být vyvážena výdajová stránka. A to samé platí o HDP. Eh, toto kritérium růstu má svůj význam i z hlediska toho 3% kritéria. Mělo by být toto kritérium akceptovatelnější i z hlediska veřejného mění. Je to podobné jako u pravidla rozvoje. Pokud bychom tam mohli zapracovat něco, jako je vyhodnocení kvality, což stejně tak jako tak spadá pod eh, pravidelné posouzení, tak ano, to by mohla, mohla být součást těchto pravidel. Ale vy jste se nevyjádřil k mé otázce na téma sankcí. Chcete je zrušit nebo je chcete naopak rozšířit? Sankce, sankce. Chcete je ponechat, či, rozšířit či zrušit? My my je nerušíme, my je naopak chceme provázat s koeficientem zadlužení, koeficientem cizích zdrojů. Máme zde nastaveny referenční hodnoty, procentní referenční hodnoty určité eh, body, na základě kterých se automaticky spouští další mechanismy, ty tzv. trigger points. Ano, to bylo uvedeno, kdy od tohoto chvíle, od této chvíle jsou ukládány sankce, pokud je spuštěn tento bod. Karolina Tagal. Já zde zastupuji kolegyně. myslím, že je to velice zajímavé období. V posledních deseti letech jsme připravili půdu finančnímu sektoru a v tuto chvíli musíme zpracovat eh, fiskální růst a musíme mm, podnítit odolnost našich ekonomik. Já vítám ustavení fiskální rady, ovšem máme toho ještě mnoho před sebou. Chci se zeptat na dvě otázky. Za prvé, děkuji za vynikající výroční zprávu, kterou jste zveřejnili v minulém měsíci. Zde hovoříte o italském rozpočtovém úřadu a je zde určitá předpověď týkající se vyhodnocení a posouzení. Já se chci zeptat, myslíte si, že ta optimistická prognóza je v některých členských státech strukturálním problémem? To je první otázka. Druhá otázka, jak zaručit nezávislé ekonomické prognozy ve všech členských státech? Jakou roli by v tom mohla sehrát Evropská fiskální rada? při sestavování těchto prognóz. A pak pokud jde o nezávislé posouzení, vy Eh, chcete u paktu stability a růstu vypracovat určité eh, posouzení a zdá se, že je zde určitá potřeba a naléhavost dalších kontrol a mechanismů kontroly. Chci se zeptat, zda by fiskální rada mohla tyto kontroly nějak posílit Třeba, že by některé kontroly na sebe převzala, pokud jde o oblast evropského semestru, že by připravovala určité um, zprávy či koncipovala doporučení pro členské státy. To je tedy několik otázek z mé strany, prosím. One primary task. Jedním z hlavních úkolů je ověřovat, monitorovat eh, makroekonomické prognózy. Některé fiskální rady to dělají za využití mnoha zdrojů, jiné dělají méně formální kontroly, než vyžaduje jejich vlády. Pak je tady samozřejmě také komise. Já neříkám, že by ty národní prognózy byly nějaké zaujaté. Nedávno třeba se ukázalo, že ty prognozy komise nejsou vůbec špatné, ale často se stává, že vlády jsou trošičku příliš optimistické. A fiskální rada se vyslovila také kriticky k tomu, jak dalece jsou tyto prognózy, makroekonomické prognózy reálné. Další otázka je, že mohou provádět eh, podrobné studie toho, jak eh, vládní politika bude mít eh, dopad na příští ekonomický vývoj. A to je velmi komplikované. Je třeba mít úzký kontakt nejen tedy s ministrem financí, ale s celou řadou dalších ministerstev. A fiskální rada toho není úplně schopná, ale ideálně by měla být schopna nějaké z těchto kroků podniknout. Také ve svém mandátu máme, že bychom měli šířit správné postupy mezi fiskálními radami. Zatím nemáme dost zdrojů, abychom se do tohoto velkého úkolu pustili, ale začínáme v tom pracovat a máme síť národních fiskálních rad, eh, která velmi dobře funguje. Ve Spojeném království a na Slovensku se velmi dobře daří budovat tu Národní fiskální radu. Ve Spojeném království fiskální rada převzala od ministerstva financí veškeré makroekonomické prognozování. A to je velmi důležité v okamžiku, kdy to prognozování začíná být velmi kontroverzní. Já si myslím, že musíme být poměrně opatrní v tom, že si budeme myslet, že někdo bude schopen provádět kontrolu, řekněme, decentralizovaně. Já už jsem se toho dotkl i ve své prezentaci. V některých zemích je Národní fiskální rada, která je třeba kritická, ke své vládě, ale potom komise a vláda v podstatě projedná, jak vypadají ta čísla, jak eh, vypadají doporučení a fiskální rada potom k tomu v podstatě nemá co říct. A to je praxe, kterou bychom chtěli změnit. Ale to je spíše národní otázka než otázka evropská. My to sledujeme velmi pozorně a myslíme si, že ta to vytvoření nezávislých fiskálních rad byla velmi důležitá novinka. Děkuji. My máme dva případy, vy jste zmínil dva. Nejdříve tedy vláda změnila tu prognózu a parlamentní úřad to potom potvrdil, schválil. Pak jsme měli druhý případ, kdy tedy nebyla udělena validace, ale vláda tu prognózu nezměnila, zachovala prognózu, která není validována kvůli těm nominační, nominálním tedy částkám, které nebyly přesvědčivé. U zelených tady nikdo není, ani žádný řečník za GUE, EFDT, taky ne, takže pan Anemans, ENF. Děkuji, já budu mluvit holandsky, pokud dovolíte. A pane profesore, já se zmíním o Belgii. Belgie ve své výroční zprávě, nebo v té vaší výroční zprávě je Belgie kritizována. A uvádí se tam, že postup ze strany komise nebyl adekvátní a že přístup komise je příliš zaujatý prakticky. Máme deficit a zůstatek je tedy znovu negativní letos. Junkerová komise ještě před začátkem roku upozornila na belgický případ a Všechny zprávy, které byly předány ministerstvem financí, byly považovány za fake news. Jak je tedy analyzujete teď? Jak se díváte tedy na to, jak se komise staví Belgii? Myslíte si, že to její hodnocení je správné? Na tohle nejsem odborník, ale mluvíme o takových případech. My pracujeme tak, že se ve všech případech snažíme pochopit, jestli tam byla nějaká kontroverze, neschoda, jak bylo to konkrétní doporučení předloženo, jak někdo dospěl k takovému závěru a někdy je obtížné přesně zjistit, proč byla projevena určitá flexibilita nebo poschovění. V případě Belgie tam bylo pár takových příkladů. Za prvé Vláda a komise se neshodly na tom, jak vypočítat dopad změny daní. Neshodly se na tom, jestli je to strukturální nebo dočasné. To, že stoupají příjmy. A komise tehdy Belgii vyhověla, ale není úplně jasné, jestli to tak vlastně je. Vypadá to jako dočasné vylepšení, které nevede ke zmínění eh, fiskálních požadavků. To byl tedy jeden prvek. A obecně řečeno si myslím, že toto je příklad obtíží, které občas nastávají, když se snažíte zjistit, jak byla přijata určitá rozhodnutí v Evropské komisi z hlediska dohledu. A pak je tady druhý příklad. Belgie využila marži schody docela systematicky ve fázi plánování i konečného vyhodnocení. A to je další příklad toho, jak se dodává další flexibilita k tomu, co už v systému bylo. Výklad umožňuje další odchylky v průběhu let. My to spochybňujeme, já sám nemám nějaký vyhraněný názor na to, jaký bude výsledek, ale já si myslím, že komise by měla být opatrnější, když přijímá rozhodnutí, měla by jednoznačně z ekonomického hlediska vysvětlit, proč to, které rozhodnutí přijala. Tolik bych k tomu řekl. Děkuji a můžeme přejít na Catch the Eye. Začnu otázkami a úvahami z mé strany. Nejprve k budoucnu. Musím říct, že mi připadá velice zajímavé a v zásadě atraktivní, že by se použila ta vaše zjednodušená verze. Protože je pravda, že měřítko výdajů, a já chápu, že v té vaší verzi to nesouvisí s, se strukturou, Jde o schopnost přizpůsobit se cyklu a tak dále, takže je to velmi jednoduché, ale vidím v tom jeden problém. A není úplně malý. Protože když se podíváte na to, jaký dopad do budoucna budou mít takové věci jako dluh, já vím, že máte jiný názor než pan Lukes. Na začátku to vypadá mírnější, ale v střednědobě je to přísnější než to, co máme teď. Ale pak je tam nepoměrný účinek. Já samozřejmě mluvím jako státní příslušník země, která má vysoký dluh. Takže pokud máte za sebou nějaké to břemeno, táhnete to za sebou, je to velice přísné. Proto máme deficit. Takže aby byly rovné podmínky, pokud eh, nebudete mít nějak systém, který by zohlednil toto takzvané dědictví, fiskální pravidla budou mít ne- nerovný dopad. A zvlášť, když to spojíte se systémem, který má lépe řešit makroekonomickou nerovnováhu mm, v rámci eurozóny, hrozí, že ten systém bude nepoměrný a v praxi ho nemůžete vynutit. Tak se na to dívám jako realista, protože kdybychom mohli začít od nuly, od nulového okamžiku, kde to nebude úplně stejné, ale celkově ty dluhy nebudou až tak odlišné. Jistě chápu, že ještě se to musí kombinovat s fiskální kapacitou a tak dále, ale Jak byste na to reagoval, na tuto námitku? A druhá věc se týká spíš jakýchsi úvah. Já myslím, že to vaše vyhodnocení flexibility v roce 2017 bylo trošku jiné než v roce 2016. Vy rozlišujete. Měli jsme tři fáze. Implementaci sdělení o flexibilitě, implementaci strukturální reformy, pak jsme měli tu matici, nezvyklé události a potom tu marži, která je trošku mimo flexibilitu, ale tak se ta pravidla uplatňují. Vyhodnotili jste si, jaké by bylo fiskální postavení členských států bez této doložky? Bylo by to nějak omezující, kdyby se hodnotilo, že se jim nepovolí ten dluh celkově anebo jednotlivým členským státům. A za druhé, taková úvaha, teď jsme v kritické chvíli z hlediska důvěryhodnosti našeho fiskálního rámce, protože v diskuzi o flexibilitě se pohybem v ráci pravidel, ale zdá se, že je tady taková logická výzva celkově. Takže zpětně nám to ukazuje, že pravidla je možné uplatňovat s flexibilitou, protože je jednodušší obhajovat pravidla s tím, že řekneme, že ta pravidla sama o sobě nejsou špatná a proto je nebudu uplatňovat, je mi to jedno. Ne, to je něco jiného. Snažíme se najít nějaké zdůvodnění. A jde tam o ty strukturální odchylky různého rozsahu. Je to třeba 0,4, 0,5 nebo 1,4 v současné situaci. Takže když se podíváme na současnou situaci, a to souvisí s vaší zprávou, vy byste možná pozměnil kritický postoj ve vztahu k roku 2017 a uplatňování flexibility? Máte pravdu, možná, že nedostatečně řešíme tu otázku dluhu z minulosti nebo situace z minulosti, začínáme na různých úrovních a rozhodně z politického hlediska je to pak srozumitelné, pochopitelné. které země mají vyšší dluhy, dlouhodobě pak požadují něco jiného, žádají další pravidla a tak dále. Je to situace, kdy v některých členských státech se ta fiskální politika pak nějak projevuje a může to být nebezpečné. Nevzniká pokus zřídit nebo za, zavést společná fiskální pravidla. Zjistili jsme, že se to jinde projevuje v omezené míře, ale pokud je zadluženost vysoká, může to být zásadní. A pokud někdo nemá pravidla, která by to omezila v průběhu času, je to nebezpečná situace. Když se podíváte na náš návrh, vidíte, že je to takové postupné. Ta situace se postupně zbližuje. Není to obezřetné, jak někdo říká. A máte pravdu, že automatické uplatňování těch pravidel by nebylo proveditelné. My jsme proti tomu, že pravidla mají nějaký vlastní cyklus. Možná, že byla dost přísná v jisté chvíli, třeba v roce 2011 až 2013, kde jsme měli skoro všude v eurozóně recesi. Pak byla nutná flexibilita, ale byli jsme příliš nervózní a možná ta situace byla příliš nebezpečná, abychom takovou flexibilitu tehdy uplatňovali. Od roku 2015 se flexibilita začíná uplatňovat víc, zejména v období, kdy podle mě vlastně už nebyla potřebná. Jistě výjimka je do jisté míry, Itálie je do jisté míry výjimkou. My říkáme, že v Itálii byl nižší růst než ve zbytku eurozóny. A částečně z tohoto důvodu Itálie mohla využívat víc flexibility, jak z hlediska uplatňování pravidel, tak z hlediska odchylek od pravidel kapitole 5 máme tabulku, ve které je souhrn celkového účinku. Je to 2 až 2 až půl procenta HDP v roce 16 až 17. Je to docela hodně. Neříkám, že to bylo nevhodné, ale v některých jiných případech to tak bylo. A byli jsme celkem kritičtí, jednoznačně jsme dávali najevo, že flexibilita při uplání pravidel nemůže být jaksi standardní, nebo když se podíváme na to, jak to bylo v roce 2017 nebo i v roce 2018, na to se zaměříme v příští zprávě, musíme to vidět jinak, takže máte pravdu. Je to velká výzva pro celou tu logiku těch pravidel. Ale když budeme mít příliš velkorysý výklad, tak ta pravidla oslabíme. V době před krizí z roku 2009 jsme byli příliš mírní například. To byl jeden z důvodů, proč ta krize vznikla. Ano, děkuji. Nevidím nikoho dalšího. Ano, Danuto? to? Minutu můžete dostat. Ano protože nemluvíme o národní úrovni a ve vaší zprávě vy nemáte vůbec nic o tom, co se dá udělat víc na národní úrovni, aby se to zlepšilo. Nebo aby ten evropský fiskální rámec na národní úrovni fungoval lépe. Já myslím, že věnujeme víc času evropským parlamentům než v minulosti. Mají víc času na zapracování doporučení, ale myslíte si, že potřebujeme další změny, aby se zlepšilo jak ten evropský fiskální rámec působí na národní úrovni? Můžeme to udělat víc? Nebo myslíte, že to všechno na evropské úrovni? A tam by se to mělo zlepšit? Nevím úplně přesně, jak odpovědět. Já myslím, že na národní úrovni by se něco udělat mělo, ale je to těžké. Zatím se už projevuje porozumění, proč máme fiskální pravidla v jednotlivých zemích. Není to jakási svědací kazajka, je to v zájmu samotných zemí, ale k tomu potřebujete vnitrostátní debatu. A ta může vzejít pouze z toho centra, z institucí, jako jsou fiskální rady, které dělají dlouhodobé prognózy a zřejmě by se kriticky dívali na vývoj ekonomiky. Měli bychom tu diskuzi víc zaměřit na evropskou politiku, takže já bych rozhodně uvítal, kdyby se do toho zapojili národní parlamenty víc, ale mám pocit, že návrh rozpočtů a dřívější programy, programy konvergence se málo projednávají s národními parlamenty. Ale to je v podstatě jejich problém. Někdy to považují za méně důležité, než to je. A to je velká škoda. Mnohokrát děkuji. To byla velmi užitečná, zajímavá výměna názorů, pozitivní výměna názorů a já doufám, že budeme mít možnost pokračovat v tom v příštím funkčním období, v tom dialogu, který je zjevně velmi důležitý, abychom vylepšili naše fiskální pravidla a snad také ten širší rámec a způsob zprávy a řízení a příslušné nástroje. Děkuji mnohokrát za vaši zprávu, děkuji, že jste mezi nás přišel a můžeme přejít k dalšímu bodu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Next item. Uh, Další bod na programu bude Stanovisko Anety Málovič stav debaty k budoucnosti Evropy, projednání pozměňovacích návrhů. Ivanu vítám a prosím, aby se ujala slova. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, ale i kolegům, kteří připravovali pozměňovací návrhy a kteří je dávali dohromady. Nebylo to vůbec jednoduché, protože v některých případech se naše názory celkem rozcházely, ale eh, na příštím zasedání se nám podaří dokončit všechny kompromisy. Co je například velice dobré, je, že jsme se shodli na těch milnících Co by se v nich mělo objevit? Rozhodně se budeme věnovat všem eh, tématům, která patří do výboru Ekon a budeme se snažit do kompromisu vložit i některá témata, která jsou jaksi nad rámec eh, těchto našich eh, témat. Nemohlo se nám to samozřejmě podařit stoprocentně, ale snažili jsme se. Pokud jde o bankovní unii, tak zde máme jiný přístup, než který prosazují naši kolegové, kteří by rádi, aby docházelo k postupnému připravování bankovní unie, což je tedy stanovisko, které stojí oproti ráznému kroku, kde je zase obava prodlení. Pak je zde otázka SDPS. Uvidíme v závěru dnešního zasedání, jak se nám podaří, jestli vůbec budeme mít možnost um, uzavřít tuto část, pak je to uh, Unie kapitálových trhů, zde jsme se rozhodli zahrnout i malé a střední podniky, protože Kapitálová unie má význam i pro ně, vzhledem k tomu, že mohou tímto způsobem získat další prostředky na trhu, prostředky financování, pak prohloubení a dokončení EMU. To je další téma. Zde máme jeden návrh, který spočívá v potřebě fiskální kapacity pro evropskou oblast. To je eh, záležitost, která je vítána. Měli bychom podpořit další rozpočtové prostředky, prostředky konvergence v evropské oblasti, včetně systému boje proti nezaměstnanosti. O tom to všem jsme se bavili, vzhledem k tomu, že systém boje proti nezaměstnanosti zatím není navrhován. Máme zde naopak jiné návrhy, jako je stabilizace Invest EU a další programy a konkrétní rozpočtové nástroje. Zde tedy mm, vstupuje do hry ještě fiskální kapacita a já doufám, že se nám podaří toto vše skloubit a připravit dobrý kompromis. Závěrem Rovněž jsme projednali mm, důležitost jednotlivých reformních programů. Někteří kolegové reformní programy podporují, jiní nejsou až tolik nakloněni těmto programům. Ovšem rádi by podpořili evropskou stabilizační funkci. Zde opět musíme vypracovat kompromis, rovněž také kompromis k stabilitě a, a paktu stability a růstu. Je zde varianta tento pakt reformovat nebo pracovat se stávajícími klauzulemi, které existují a které ne vždy jsou um, naplňovány v praxi. Pokud jde o Invest EU, transparentnost práce s občany, zde se všichni shodujeme, že to jsou velice důležité prvky, které budou součástí připravovaných kompromisů. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a za socialisty a demokraty prosím Armanč Perez. Děkuji, to je první zasedání stěnových zpravodajů. Musím, se, musím omluvit eh, Custom Frides, která neměla možnost se dnes eh, dostavit a v prvé řadě bych ráda poznamenala mm, horizontální připomínku. Kol, ta zpráva kolegy Radmugoris v Avku je velice důležitá, týká se budoucnosti Evropské unie a samozřejmě jako výbor EKON Připravujeme v tuto chvíli stanovisko prostřednictvím našeho zpravodaje v pořádku, ale já už z té započaté diskuze vidím, že je zde určité riziko, že stanovisko z vlastního podnětu bude představovat jak, jakési finální vyhodnocení velmi konkrétního návrhu, který v tuto chvíli leží před námi na stole. A to znamená, že se můžeme rozcházet v názorech, protože ty názory ještě nejsou dostatečně usazeny. Já bych nerada tady ukončila jednání o tomto hlasováním, protože zde eh, hovoříme o tom, jestli zde má tento výbor kompetenci. My se snažíme z tohoto návrhu vyjmout to nejlepší. Samozřejmě, že se ale musíme spolehnout ještě na to, aby do toho zapadaly další návrhy, které leží na stole. Eh, je to třeba návrh na Invest EU, nebo je to eh, stabilizační funkce na ochranu investic, nebo je to program podpory eh, programu Těch variant je zde hned několik. Já zde mám určité obavy, že se dopracujeme ke kompromisu, který koncipujeme s takovou finální představou. A já bych ráda, abychom um, pamatovali i na další možnosti, další vedlejší účinky, abychom sledovali ten obecný směr. Je to něco, co by měl odhlasovat tento výbor a to je uh, základ, který uh, nám připraví půdu pro další kroky. Kosta Mavrit uh, hovořil o dalších otázkách, jako je třeba Eh, jako, eh, jako je dokončení bankovní unie, rovnoprávné plnohodnotné bankovní unie, na tom jsme se již shodli před eh, značnou dobou. Pak chtěl ještě kolega hovořit o tom, že až budeme hovořit o reformě evropského semestru, tak musíme vzít eh, v potaz i další prvky, které se v návrhu zatím neobjevují, a to je třeba udržitelný rozvoj a sociálně ekonomická transformace. Jak by tyto prvky měly být eh, zapracovány do celkového pojetí evropského semestru? Za třetí zde kolega uvádí potřeba mm, práce na Evropském pilíři sociálních práv. Možná se můžete eh, zarazit nad tím, že tohle není úplně téma výboru Ekon, ale zde nebylo představeno stanovisko výboru EMPL. Nevím proč, ale my jako výbor Ekon bychom měli vždy trvat na tom, že i sociální dimenze je zohledněná při přípravě stanovisek. Neměli bychom tento rozměr úplně ignorovat. A pak pokud jde o otázku eh, divergence, tak to je velice důležité téma, které musíme vzít potaz a Costa Mavrit eh, toto téma hodně prosazuje. Pokud jde o nové nástroje a prostředky, tak tyto by kolega chtěl podpořit. Hovoří zde však o tom, že bychom neměli předjímat uh, jak dopadnou jednání o jednotlivých agendách, která se v tuto chvíli projednávají. Pokud jde o fondy soudržnosti, tak zde upozorňuje kolega na stanovisko, které již rovněž bylo odhlasováno na půdě tohoto výboru a to je provázanost makroekonomickou podmíněností, která by neměla být stavebním kamenem našeho stanoviska kolega k tomuto připomíná, že je to velice důležité téma, je to velice důležitá zpráva, zvláště v období před volbami a samozřejmě, že se kolega zasadí o to, aby bylo dosaženo dobrého kompromisního řešení. Já moc děkuji. Děkuji vám a nevidím, že by se hlásili další stínoví zpravodajové. Je tady někdo, Kdo chce vystoupit po stínových zpravodajích? Děkuji. Já vystupuji v Catch the Eye, protože jsem měl také příležitost pracovat s paní Maletič na této zprávě. A chci zpravodajce z výboru Ekon poděkovat za její vstupy. Jak říkala Pervanč Beres ve výboru AFKO, pracujeme na zprávě, kterou jsme nazvali možná trošičku povýšeně Budoucnost Evropy. Budoucnost Evropy se bude teprve psát, ale Myšlenka, kterou se řídíme ve výboru AFKO, je, že chceme aktualizovat všechny dokumenty a všechny debaty, které jsme v posledních letech v tomto parlamentu i jinde ve veřejných debatách vedli o budoucnosti Evropy. Pokud jde o důkazy nedokonalého fungování, o požadavky na lepší integraci v celé řadě rovin, tak tato zpráva má část, která se vztahuje k ekonomické oblasti a ústavní výbor by chtěl, aby tento výbor Ekon nám řekl, jaké jsou linie pro budoucnost Evropy. Protože nikdo to neví lépe než výbor pro hospodářské záležitosti. A právě proto už teď říkám, že je v mým velkým zájmem dohodnout se s paní Maletič a dalšími stínovými zpravodaji na tom, jak pojmout eh, zprávu Ekon tak, aby ve výboru AFKO byla plně schválena, protože podle článku 54 máme spolupráci výboru AVKO a EKON a my logicky chceme, aby zpráva nebo tedy stanovisko výboru EKON bylo plně začleněno do zprávy ústavního výboru, tedy výboru AVKO. To je tedy náš záměr. A myslím, i v návaznosti na to, co tedy říkala paní Beres, že Musíme připomenout, že nechceme, aby tato zpráva popsala všechna možná řešení ohledně hospodářské budoucnosti Evropy, ale logicky chceme, aby nám Ekon řekl, jaké jsou hlavní linie u těch důležitých oblastí, které v ekonomice a finančnictví pořád ještě přetrvávají bankovní unie, fiskální unie, víceletý finanční rámec, vlastní zdroje, rozpočet Evropské unie. A ani tady u těchto věcí nechceme aby výbor Ekon zahajoval nějaké dove, nové debaty, aby prostě jen vycházel z dokumentů, které tento výbor sám už vypracoval. Takže to je tedy takový náš přístup a já využívám této příležitosti k tomu, abych připomněl, že výbor AFKO má za cíl plně zohlednit stanovisko výboru Ekon. Já vám také připomínám, že chci bilaterálně pracovat také s paní Maletič, vaší navrhovatelkou, které mnohokrát děkuji za spolupráci. To je vše, děkuji. Děkuji. Někdo další? Takže prosím, paní navrhovatelka. Děkuji. Já bych ráda zdůraznila, že je velmi dobré, že s výborem AVKO a s pravodem ve výboru AVKO velmi dobře spolupracujeme. Já doufám, že nakonec budeme schopni skombinovat své stanovisko z návrhy, které jsou ve zprávě výboru AFKO, protože jsou zde některé body, které jsou plně v kompetenci výboru EKON, ke kterým se vyjadřujeme velmi jasně a myslím, že k těmto bodům se budeme moci vyjádřit. Plně souhlasím s tím, že je možná lepší nesnažit se uzavřít eh, v tomto stanovisku něco, o čem by se mělo ještě diskutovat. Není to snadné u všech záležitostí, když hovoříme o měnové unii, o prohlubování měnové unie, když mluvíme o konvergenci o státech, které jsou mimo eurozónu, tak si myslím, že bychom měli zdůraznit nebo tedy zmínit program na podporu reforem a, a také jeho schopnost podporovat konvergenci nečlenských států a eurozóny. Já si myslím, že nakonec budeme schopni toto ve stanovisku vyjasnit. A také k tomu, co jste říkala vy, paní Beres, co říkal Kostas Mavrides, my bychom měli říci, že nepotřebujeme tento vztah s makroekonomickou podmíněností, já si myslím, že bylo lepší, kdybychom to řešili v dokumentu CPR a ne tady, protože máme celé nařízení, které se tohoto týká. S tím plně souhlasím a také jsme tam přidali tu myšlenku udržitelného rozvoje, sociálních pravidel. Já myslím, že s tím budete spokojeni. Uvidíme, jak zachovat co nejobecnější přístup. Snažíme se o to všude, kde je to možné. Děkuji. Děkuji. Okay. Uh, good. So, uh, um... Dnes jsme tedy projednali pozměňovací návrhy a hlasovat se bude 19. listopadu. K tomu, co říkal pan Charegui Atondo, to je velmi dobře, že tady takto spolupracujeme. Je nás 44, ovšem očekávám. Je to tedy, eh, jak jsme říkali, spolupráce podle článku 54. Ovšem doufáme, že výbor AFKO příspěvek výboru EKON zohlední spíše z věcného hlediska. Na to tedy spoléháme a budeme všechno zblízka sledovat. Děkuji. A teď máme před sebou hlasování, takže si uděláme desetiminutovou přestávku. Děkuji. So dear colleagues. Vážení kolegové, zaujměte prosím místa. Zahájíme zkušební hlasování. Hlasování je zahájeno, hlasujte prosím. Zkušební hlasování. Okay. We, I see other colleagues coming. Vidím, že přichází další kolegové. Počkáme na Toma. Hlasujte. Ano, dobře. 39. Dobře, uzavřeme to. 40, dobře. Organizační připomínka Pervánč Perez. Pane předsedo, když budeme hlasovat o zprávě o přeshraničních platbách, tak od začátku odpoledne před tímto sálem jsou lobbysté, kteří hájí své stanovisko a těm, kteří přicházejí do sálu, rozdávají různé lobbyingové nástroje a instrukce, jak mají hlasovat. A já si myslím, že je to v rozporu s naším, s výkonem našeho mandátu. Já vím, že mají právo pohybovat se tady po tomto parlamentu, ale myslím si, že v skutku není vhodné, aby ve chvíli, kdy budeme hlasovat, aby na nás takto lobbysté působili, říkali nám, jak máme hlasovat. Thank you. Uh... Děkuji, já s vámi souhlasím. Není to vhodné. A požádám tedy sekretariát, aby to prověřil. Aby se tomu zabránilo. Protože máme jasná pravidla a ta by se měla dodržovat. A mezi těmi pravidly, pravidly není informováni o tom, jaká stanoviska mají jednotlivé skupiny. To není možné. Začneme hlasováním o zprávě Ashleyho Foxe o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování. Návrh 47, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Budeme hlasovat v jednom bloku o návrzích 184 až 6, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Návrh 188 a 189, kdo je pro, proti, prověříme, začínáme hlasovat. closed. Hlasování je uzavřeno. Byly zamítnuty 27 ku 16. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 190 a 198 pro, proti, zdrželi se přijaty. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 196 pro, proti, zdrželi se zamítnout, návrh 31, 38, 31, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnut návrh 197 pro, proti, zdrželi se zamítnut kompromis B, první část pro, proti, zdrželi se přijata. Návrh 45 pro, Proti? Prověříme návrh 45. Hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat 23 ku 20. 219 pro, ne, ten padá. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 28 pro. Omlouvám se. Musíme hlasovat i o nich. Já to na seznamu nemám dobře. Návrh 70 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 262 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A pokračujeme. 135 a 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 187 pro, proti, zdrželi se přijat. 220 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 28. Ten padá. Hlasuje se pouze v případě, že byl přijat kompromis I. Aha, já jsem si to vyložila opačně. Kompromis je Ano. Takže kompromis je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Takže budeme hlasovat o návrhu 71 a 265 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 266 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 264 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 224, ten je zamítnut, takže budeme hlasovat o návrhu 49 pro, proti, na další stránce 49 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kom- kompromis 235 pro, Two, three, 235. Já jsem říkala 235. Ale byste řekl kompromis. Aha. Já prostě dnes nemám den. Návrh 235 pro, proti, prověříme návrh 235, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 238 pro, proti. Prověříme 238. Hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut návrh 239 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H pro, proti, prověříme, hlasujeme. Vote is closed. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Takže jdeme na kompromis K. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis L. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis M. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat Návrh 208, 226, pokud se nepletu, pro, proti, zdrž, prověříme. 226. Hlasování uzavřeno. Přijat návrh 280. Ten padá. Kompromis N pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis O pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis P, první část pro, proti, zdrželi se přijat. Pa, část dvě prověříme. Hlasování je uzavřeno a bylo to přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 316 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis R, první část pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. Chcete to prověřit? Jistě. Takže návrh 109 pro, proti, zdrželi se. ELS je proti 109? Prověříme, omlouvám se. 109 prověřujeme. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat 23 ku 20. Takže jdeme na 110. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 111 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje pro, proti, omlouvám se, ELS k tomu ústnímu. Prověříme, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat kompromis AA pro, proti, Prověříme, hlasujeme. Vote is closed. Adopt. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 115. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis AB. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 132 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje se dvěma ústními pozměňovacími návrhy. Dobře. S ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Prověříme? Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijat 24 20. Takže budeme hlasovat v bloku 133 a 134 pro, proti, zdrželi se. ELS je proti? Prověříme to, omlouvám se. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl zamítnut. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 333 pro, proti, zdrželi se, přijat. 334 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis U, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 4, pro, proti, zdrželi se, přijat. 145, pro, pro proti, zdrželi se, zamítnut. 146, pro, proti, zdrželi se přijat. 147 pro, prověříme, hlasujeme. 147. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 25 k 19. 148 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Kompromis V pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 156 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 158 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnut, kompromis Z, pro, proti, zdrželi se zamítnut, takže budeme hlasovat o těch ostatních, 151 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 150 pro, proti, zdrželi se, přijat, 162 pro, proti, zdrželi se, přijat, 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 7 pro, proti, zdrželi se, přijat, 163 pro, Proti. Prověříme 163. Hlasujeme. Jednoznačně přijat. Hlasování je uzavřeno. Ano, přijat. Kompatibilní osmička, takže 8 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 2 TV, pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis X, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 10, pro, proti, zdrželi se, přijat. 11, pro, proti, zdrželi se, přijat. 12, pro, proti, zdrželi se, přijat. 170 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat, 15 pro, proti, zdrželi se přijat, 16 pro, proti, zdrželi se přijat, 171 pro, proti, zdrželi se přijat, 117 pro, proti, zdrželi se přijat, 172 pro, proti, zdrželi se přijat, 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 173 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis Y pro, proti, zdrželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat, 24 pro, proti, zdrželi se, přijat, zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 a 180 a 181, všechny tři? Ne, 26 a 180 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 181 padá, 182 je stažen, takže 27 a 183. 27 a 183 pro, proti, zdrželi se přijaty a hlasujeme o pozměněném návrhu komise, jmenovité hlasování hlasujeme. The vote is closed. Hlasování je uzavřeno. 38 pro 5 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasujeme o rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálního vyjednávání. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. The vote is closed. Hlasování je uzavřeno. 38 pro 4 proti, dva se zdrželi hlasování, máme kvalifikovanou většinu a já blahopřeji zpravodaj. We move to the next. A přejdeme na další. Skupinové financování 2, dejme tomu. Karolín Nadgetal, kompromis C, pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis B, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis A, pro, proti, zdrželi se Přijat. Ústní pozměňovací návrh k úvodnímu ustanovení 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Ústní pozměňovací návrh eh, úvodní ustanovení 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto a teď eh, hlasujeme o návrhu komise ve zní pozněcích návrhů. Jmenovité hlasování, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Takže 41 eh, pro, 43 proti. Zahajuji hlasování k eh, zahájení meziinstitucionálního jednání. The vote is closed. Končím hlasování. 40 pro, 43 proti. Hra, eh, gratuluji zpravodaji. A nyní se dostáváme k udržitelnému financování. Paul Tang. Paul Tang zveřejnění udržitelného financování. Eh, kdo je pro, proti? EPP je pro. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A pro, proti? Zdržel se přijato. Pozněcí návrh 91 pro, proti, zdržel se přijato. Pozněcí návrh 94, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se přijato Přijato. Pozněcí návrh 18, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozněcí návrh 109, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pozněcí návrh 19, kde pro, proti, zdržel se. Kontrola. Zahajuje elektronickou kontrolu. Vote is closed. Končí hlasování. 21:18. kompromis C, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D, část první, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis E, první část pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis E, druhá část, kde pro, kontrola, elektronická kontrola. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto 23 proti 16. Takže budeme hlasovat o záložních variantách 101 pro, proti zdržel se zamítnuto, 118 zamítnuto, 32 pro, proti zdržel se zamítnuto, kompromis G, kdo je pro, proti zdržel se přijato, kompromis H pro, proti zdržel se přijato, kompromis I, pro, proti, zdržel se, přijato, pozněcí návrh 228, pro, proti, kontrola. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 proti 21. 2, 229 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 230 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 231 a 232 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 232 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 235 a 236 pro, proti, kontrola. zamítnuto, 22 proti, 20 pro, 237, je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis je, pro, proti, zdržel se, přijato, 238, Sirpa uh, ústní pozněcí návrh, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis K, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis L, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis M, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis N, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis O, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis P, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis Q, pro, proti, zdržel se, přijato. Kom, pro, pozměňovací návrh 6, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis R, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis S, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 77, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 7, ústní pozměnící návrh zpravodaje, pro, proti, zdržel se přijato, 78, pro, proti, zdržel se přijato, 79, pro, proti, zdržel se kontrola pozměňovacího návrhu. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 proti, kompromis T, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis U, pro, proti, zdržel se, přijato. Kon, hlasujeme o návrhu komise, jmenovité hlasování, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže eh, zahajuji hlasování o zahájení trialogu. Za, Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 39 je pro, 2 proti, nikdo se nezdržel a tímto blahopřeji zpravodaj. A v tuto chvíli přicházíme ke zprávě Eve Majdel u, o poplatcích u přeshraničních pladeb. Je to Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis minus A, to nezná, minus A, říká pan předseda. kde je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 65. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis A, normální A. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis B pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis C pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis D pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis E pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis G pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis i pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis je, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis K, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis L, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis O, pro, proti, zdržel se, přijato. A hlasujeme o návrhu komise ve znění pozměňovacích návrhů. Jmenovité hlasování, prosím, hlasování zahájeno. Končím hlasování. 37 pro, 3 e, proti, nikdo se nezdržel. A nyní hlasujeme o zahájení jednání e, v rámci trialogu, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. 38 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel a blahopřeji tímto zpravodaji. Tím jsme uzavřeli náš pracovní program. Příště se sejdeme 12. listopadu v 7.30 a pracovat budeme do 10.30. Děkuji.